Okay, friends, can I suggest that... Dobrá, přátelé, dovolte mi, abych vás vyzvala k pokračování našeho jednání. Už máme 15-minutové spoždění, tudíž bych navrhovala, abychom se hned vrhli do práce a dalším bodem na našem pořadu jednání je návrh strategického rámce Evropské unie pro pro zdraví a bezpečnost při práci na období 2014 až 2020, tudíž bych ráda zahájila rozpravu a začneme tím, že předáme slovo panu zpravodaji, panu Ole Kristensenovi. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Dovolte mi, abych začal tím, že bych poděkoval všem, kteří přispěli k tomu k to, uh, zprávě z vlastní iniciativy. Já jsem obdržel mnoho reakcí od zaměstnavatelů, odborů a mnohých dalších. Komunikace komise, která se týká právě bezpečnosti a zdraví na pracovišti pro období 2014 a 2020, eh, byla přijata v červnu minulého roku. A mám k tomu dvě takové velmi obecné připomínky v souvislosti tedy s tímto rámcem. A ty jsou také součástí tohoto, této zprávy. Hovoříme tady o nejdůležitějších výzvách, kterým čelí Evropská unie v oblasti právě bezpečnosti a zdraví v práci. Jde o to, aby byly prováděny Eh, pokyny a opatření na pracoviště Hovoří se tady o národních programech, hovoří se o tom, že potřebujeme lepší statistické údaje v souvislosti se stárnoucími zaměstnanci a pracovníky. Co se ale týče konkrétních eh, eh, aktivit a činností, tak tady pořád si myslím, že je ten manevrovací prostor velmi velký. Nehovoří se tady přesně o nějakých konkrétních programech, aktivitách firmách a e, proto já jsem se snažil právě takovéto konkrétní aktivity, konkrétní řešení navrhnout. A já doufám, že my jako výbor se budeme schopni shodnout na nějakém pragmatickém postoji, který také podpoří budoucí legislativní iniciativy právě v oblasti bezpečnosti a zdraví na pracovišti. To znamená, že eh, potřebujeme tady konkrétnější opatření, konkrétnější legislativní návrhy, které budou součástí tohoto celkového rámce. Je důležité zdůraznit, že všichni zaměstnanci zaměstnanci, všichni zaměstnanci mají právo na nejvyšší úroveň ochrany v souvislosti s bezpečností a zdravím. A to nezávisle na velikosti eh, zaměstnavatele. Komise musí také aplikovat kvantitativní cíle eh, pro tuto oblast v souvislosti právě s množstvím úrazů eh, na pracovišti a také s, ohledění, s ohledněním zprávy pro rok 2016. Národní strategie, to, co nám říkají sociální partneři a zaměstnavatele, tak tady hovoříme o provádění národních strategií, které vycházejí v podstatě z těch eh, předcházejících strategií. Ty nové strategie jsou úspěchem, ale měly by být transparentnější a musí více zohledňovat to, co říkají sociální partneři a další zúčastněné strany. Také musí být neustále eh, představovány a vydávány pravidelné zprávy o monitoringu. Potřebujeme tady také eh, plošně platící pravidla pro všechny. A to je velmi důležité, protože my chceme zajistit, aby ta pravidla, na kterých se dohodneme, budou ku prospěchu všech pracujících v celé Evropské unie. To znamená, efektivní implementace a prosazování jsou zcela zásadní pro zajištění jednotných stejných podmínek podmínek pro všechny. A co se týče souladu pro malé a střední podniky, je třeba zohlednit samozřejmě specifické potřeby malých a středních podniků a je třeba je zohlednit opravdu eh, seriózně. To znamená, že tady potřebujeme nové nástroje, nová pravidla. Sociální eh, partneři a zástupci různých oblastí. Potřebujeme hodnocení eh, rizik, potřebujeme zajistit také lepší integraci a účast sociálních partnerů na všech úrovních, což je velmi důležité. Je to velmi důležité, aby docházelo k efektivnímu souladu a schodě. Co se týče kontroly a inspektorů, tady potřebujeme jasný dohled a kontrolu nad dodržováním eh, pravidel eh, v oblasti v této oblasti a proto potřebujeme také fungující a efektivní inspektoráty. Je velmi důležité, aby se všichni drželi také doporučení MOP, aby na 10 tisíc pracovníků byl minimálně jeden eh, inspektor. Co se týče nemocí eh, spojených eh, se zaměstnáním, tak OSN hovoří o těch nejdůležitějších či nejzávažnějších oblastech protože všichni víme, že to je jeden z největších nebo z nejdůležitějších důvodů eh, vlastně nemožnosti pracovat v Evropské unii. Tady máme mnoho směrnic, které musíme nějakým způsobem sjednotit do jedné efektivní směrnice, která e, zajistí větší ochranu pracovníků. Jde o to, abychom samozřejmě pomohli jak zaměstnancům, tak také zaměstnavatelům. Potřebujeme regulační rámec, který bude jednoduše proveditelný. Může to být e, směrnice o vibracích či e, ruční manipulaci s z, eh, z nástroje a tak dále, nemoci spojené se zaměstnáním. Myslím si, že tady potřebujeme eh, vyšší expoziční eh, limity, či jasné limity pro v podstatě vystavování zaměstnanců karcinogenním látkám. Tady potřebujeme jasné limity, potřebujeme také spolupráci s poradními výbory, potřebujeme nějaký také hodnotící systém, který takovéto limity stanoví a který eh, také zajistí, že bude fungovat systém vycházející z jasných eh, kritérií. Sociální faktory, to je velmi důležité. V této oblasti potřebujeme ale ještě lepší schromažďování statistických údajů a lepší monitoring. Další oblasti, jako například nanotechnologie, asbesty a tak dále a prekerní eh, pracovní místa, to je všechno, to jsou všechno oblasti, ke kterým nemáme ještě dostatečné statistické údaje. Dále Potřebujeme tedy, jak jsem již eh, říkal, relevantní statistické údaje, které nám pomohou identifikovat problémy a také nám pomohou najít osvědčené postupy eh, v členských státech. Eh, mně nešlo o to tady v podstatě zahrnout do této zprávy úplně, úplně všechno, ale to, co jsem v tuto chvíli ještě nezahrnul a myslím si, že by mělo být součástí zprávy, tak předložím v rámci pozměňovacích návrhů jsem si jistý, že tato zpráva přijde s novými velmi důležitými podněty, které doufám se stanou také součástí finálního dokumentu. A já samozřejmě eh, tady už skončím svůj proslov, protože chci, aby měli prostor i ostatní, tudíž tady končím a těším se na vaše příspěvky. Děkuji. Děkuji mnohokrát a hned dám slovo našim hostům. A prvním hostem je ředitel EU OŠI, pan Ciklašek. Děkuji. Vážení poslanci, jsem velice ráda, že jsem vás mohla naštívit a přispět nějakým způsobem do strategické diskuse ohledně zdraví při práci a bezpečnosti. Ehm, ve zkratce bych prezentovala naší roli i v dalších strategiích, nicméně musím zdůraznit, že pochopitelně chceme do strategického rámce přispět a posléze bych požádala kolegu, aby odprezentoval přehled jednotlivých shromážděných údajů. My jsme to dnes prezentovali v parlamentu a bude to velice důležité pro práci v parlamentu i ve strategickém rámci. K historii strategie. My musím říci, že tyto strategie pro zdraví a bezpečnost při práci vždy identifikovaly potřebu řešit novým, ale i tradičním rizikům v práci, která se tradičně mění. A už v roce 2002 byla vypracována strategie do roku 2006, kdy se předjímaly nová rizika, ať už související s technologií nebo se sociálními změnami. Toto je velmi důležité, aby bylo možné toto riziko řídit a pro další vývoj rizika na základě systematického schromažďování vědeckých poznatků a informací. A už tehdy jsme začali sehrávat velmi důležitou roli. Čili uh, tato první strategie do roku 2006 povolala agenturu Ocean, aby vytvořila observatoř pro provádění této role. Následovala další strategie od roku 2007 do roku 2012, kde byla zdůrazněna potřeba předjímání rizika s tím, že vyzvali observatoř, aby přijala iniciativy. Pro tento účel v roce 2014 jsme byli svědkem zahájení tohoto rámce až do roku 2020, kdy pokračuje tato tematická linka s výzvou podpořit zjištění observatoře pro rizika. Často zmiňujeme v tomto strategické, eh, často jsme zmiňováni v tomto strategickém rámci, čili jsme považováni za klíčového hráče. Tento rámec zmiňuje hlavní výzvy a nastoluje strategické Eh, linky do roku 2020. Jak už jsem říkala, OŠA sehrává velmi důležitou roli při implementaci předešlé strategie, tak jak bylo potvrzeno v externím hodnocení této strategie. V rámci nového strategického rámce EU OŠA opět převzal velmi významnou roli, což platí především pro národní strategie o bezpečnosti a zdraví při práci a tady spolupracujeme s komisí při vytváření nových nástrojů pro monitorování a prezentování národních strategií pro zdraví a bezpečnost při práci. Další aspekt, na kterém pracujeme, je součinnost s legislativou EU a také s ohledem na stárnutí pracovní síly víte, že provádíme rozsáhlý projekt, který nám byl přidělen parlamentem a budeme publikovat naše výsledky na konci roku na speciálním semináři a pak spolu s komisí na začátku roku 2016. A pak je tady další oblast, nové vznikající riziko, které je spojeno eh, s přehledem, o kterém vás budeme neprodleně informovat. Dále je tady prevence nemocí z povolání a poskytnutí praktické podporu, podpory malým a mikropodnikům. EU OŠA vytvořila zvláštní online nový nástroj, především pro tyto mikropodniky. A zase v rámci strategického rámce jsme žádáni, abychom rozpracovali pro malé podniky praktické nástroje, které by pomohly těmto podnikům při implementaci pravidel pro zabránění nemocem z povolání a pro zajištění zdraví a bezpečnosti při práci. Čili to je z mé strany a teď dám slovo kolegovi Williamu Cockburnovi, který Eh, vysvětlí, jaké údaje jsme z přehledu získali. Děkuji, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, a děkuji za čas, který nám byl přidělen po prezentaci této zajímavé iniciativy nebo údajů, které budou velmi užitečné pro vaši diskusi na toto téma. Přehled o novém riziku je vlastně e, přehled, který se provádí po druhé. Poprvé to bylo v roce 2009. My jsme schromážili údaj na konci minulého roku a poprvé prezentovali letos, ale dnes, jak zmínila paní ředitelka, je poprvé, kdy předkládáme schrnutí, hlavní výsledky a je pro nás potěšující, že můžeme činit tak zde v parlamentu. Čili e, má Prezentace poskytne krátký přehled, já se zaměřím na hlavní výsledky a pak se vyjádřím k tomu, jakým způsobem budeme využívat tohoto zdroje informací v nadcházející činnosti. Abych zareagoval nejprve na velmi důležitou otázku. Další slide, prosím. Proč vlastně potřebujeme další přehled? No jistě na evropské úrovni existuje celá řada zdrojů informací, které jistě všichni znáte. My máme eh, přehledy, které vyplývají z pohovory s pracovní silou, s místními pracovníky dále, máme statistiky Eurostatu, zvláště ad hoc modul pro nemoci z povolání a nehody při práci a také přehled Eurofond. Dále, pokud se podíváme na Eurostat, tak eh, statistiky o nehodách při práci a také statistiky, eh, které souvisejí eh, vlastně s obecným komparativním obrázkem. Takovýmto způsobem se můžete poučit s eh, informací o eh, této situaci v různých členských státech a můžete to propojit s politickými kroky a dalšími akcemi. Já se omlouvám, protože nám tady přeskakují slajdy. Toto, co máme, přehled pracovníků a administrativní údaje prezentují velmi dobrým způsobem eh, různá zranění a nehody při práci. Nejedná se ani tak o nemoci z povolání, ale nemáme tolik informací, které by souvisely eh, s politickou iniciativou a s tím, co se děje na pracoviště. My bychom měli mít možnost to propojit s výstupem. Takže my bychom na místě měli mít možnost zjistit, co se vlastně děje v Evropě na pracovišti. My jsme pokrývali 36 zemí. 28 plus Albánie, Makedonie, Island, Černou horu, Švýcarsko, Island a Turecko. Eh, Švýcarsko eh, se mělo za to, že by e, měli zaplatit a dokonce Slovinsko, Spojené království ještě jedna země, vlastně zaplatili za to, aby to zidentifikovali s vnitrostátním přehledem. Takže my jsme e, dohromady e, provedli přehled asi 50 tisíc subjektů ve všech možných sektorech, včetně zemědělství a rybářství. Víme, že tam je třeba především se zaměřit na prevenci. A také jsme zareagovali na Eh, potřeby všech zainteresovaných stran. My jsme uzmenšili také vzorek na ty podniky, které zaměstnávají pět nebo méně lidí. Je to poměrně velká výzva dělat analýzu těchto mikropodniků, ale skutečně to stálo za to, jejich výsledky jsou začleněny do výsledků, které vám představím nyní. Na dalším slajdu vidíte, s kým jsme vlastně pohovory měli. Naše otázky byly zaměřeny na ty, kteří nejlépe znají, jakým způsobem zdraví a bezpečnost eh, na pracovišti vypadá. My jsme navázali na zkušenosti z prvního přehledu. Na dalším slajdu vidíte proč. Protože jsme měli hodně respondentů, pardon, Omlouvá se řečník, skáčou nám tady slajdy. Měli jsme hodně různých respondentů. Vlastníky, ředitele, manažery, zvláště v těch nejmenších mikropodnicích. Tento člověk, jakmile je to menší společnost, tak je to uh, spíše ten člověk, který odpovídá, protože ví více o zdraví a bezpečnosti a u velkých podniků máme specialistu, který sice nemá vedoucí funkci, ale je zaměstnáván, aby právě řešil tyto otázky zdraví a bezpečnosti. Ale napříč všemi velikostmi asi 20% respondentů jsou vlastně zástupci pracovníků pro zdraví a bezpečnost. Čili eh, tento člověk je vlastně ten, který by měl reagovat na náš dotazník někdy je z toho zjevné, že ty úpravy na pracovišti nejsou nejlepší, jak jako by měly být, jak vyplývá z politické diskuse. Čili jaké jsou hlavní rizikové faktory, které ovlivňují bezpečnost a zdraví v Evropě? A z výsledků na dalším slajdu vyplývá, že především musíme řešit eh, otázku Eh, problematických zákazníků, pacientů a studentů, žáků. Dále také špatnou komunikaci, špatnou organizaci, zbytečně dlouhou pracovní dobu a tak dále. Tady z toho je vidět, že se jedná o rizika psychosociální. Takže se radši podívejte na to, co jsem vám rozdal poukazují na to, že psychosociální faktory jsou jedny z nejzávažnějších. Dále muskuloskeletární problémy, dejme tomu sezení po dlouhou dobu, repetitivní pohyby. A to je to, co už bylo zdůrazněno ve strategickém rámci. Takže jak se toto zvládá na pracovišti? Rámcová strategie má za cíl hodnocení rizika. A to na základě cílu, kdy zaměstnavatel, který řídí pracovní proces, by měl nejlépe vědět, jakým způsobem řídit tato rizika. Ovšem mezi členskými státy jsou velké rozdíly, kdy je vysoká analýza těchto rizikových faktorů hodnoceno v Itálii a to je 85% a v Lucembursku asi 37%. Tady nemluvíme o, o dodržování, o plnění nějakých závazných povinností. Ehm, hovoříme o analýze rizika, ne, nehovoříme o kvalitě. Jsou to čísla, která závisejí na sektoru a velikosti. Takže eh, te, služební odvětví mm, mají menší uh, Eh, tendence vykonávat takovou analýzu a to platí i pro ty malé firmy. Co motivuje podniky, aby řídili riziko? Proč by měli provádět prevenci? A tady je patrné, že provádění hm, pra, eh, povinností vyplývajícího vyplývajících ze zákona je zásadní. Dále také obavy z inspektorátu práce. E, zatím stojí také očekávání zaměstnanců a jejich zástupců tam, kde je zapojení vedení velké, tak tam e, je desetkrát větší pravděpodobnost, že podnik bude provádět prevenci. Zachování také reputace organizace je e, důležité především v novičenských státech oproti starým proč některé podniky jednají, některé ne, proč některé provádějí prevenci, některé ne. Vidíme, že tady jsou hlavní bariéry v tom, že některá rizika už jsou známa, nebo že existuje takový dojem, že problémy nejsou. A jsou tady i otázky toho, že proces je moc těžkopádný, ale je potřeba, a jasně to z toho vyplývá, poskytovat větší informace, větší povědomí, aby všichni věděli, že rizika tady existují, ať se jedná o jakkoliv veliký podnik. A když se na to ptáme, tak 90% firm eh, uváděla, že si myslí, že hodnocení rizika je nejlepší možný způsob, jak předejít rizikům bezpečnosti a zdraví. Také jsme se ptali na ty těžkosti, kterým eh, čelí ve chvíli, kdy se snaží dodržovat eh, pravidla. A tady jsme našli mnoho rozdílů mezi členskými státy. V Itálii hovoříme takřka 80% subjektů, kteří říkají, že největší zátěž je legislativní. A když se podíváme například na Slovensko, Litvu, tak tady hovoříme přibližně o 14%. 86% lidí nebo či subjektů v podstatě hovoří o těch legislativních překážkách, jak jako o minimálních. To znamená, že tady potřebujeme aplikovat evropské aky. Musíme zohledňovat ale také různé kontexty, různé situace. Musíme se podívat také na to, co vlastně nebo jakým způsobem jsou vnímány tyto legislativní rámce. Dále jsme se ptali, jsou Existuje tady ten problém, který spočívá v nedostatku informací o těch již existujících nástrojích a já jsem o tom už mluvil na začátku. Šlo v podstatě, nebo jde hlavně o ty problémy, které se týkají nedostatečné komunikace a vlastně ty, které souvisí také s těmi psychospolečenskými eh, problémy. To znamená, že v mnohých případech hovoříme o tom, že tady vlastně lidé nevědí, jak reagovat ve chvíli, kdy ten problém nastane, jakým způsobem o tom komunikovat, jak v podstatě jednat. Také jsme se ptali, do jaké míry jak si pracovníci mají co mluvit do toho, jakým způsobem je prováděna ochrana eh, na eh, jejich pracovišti a jakým způsobem jsou zohledňovány názory jejich zástupců. A tady to vidíte, jak se na dalších eh, tabulkách Eh, tady vlastně ta míra dodržování či míra zohledňování psychosociálních eh, rizik je velmi rozličná a tady si myslím, že bychom měli bojovat o vyšší sjednocení eh, tato rámcová směrnice vede minimálně k tomu, že jsou zaměstnanci zastupovány i v těch malých podnicích, i dokonce v mikropodnicích a v tuto chvíli se dostáváme už eh, v podstatě k těm eh, vizualizacím a tady v podstatě je to spíš jenom výzva pro vás, abyste se podívali na naše webové stránky, abyste se tam podívali na ty materiály, které tam jsou k dispozici, protože já jsem tu měla možnost odprezentovat pouze velmi malé množství materiálů, které máme k dispozici, také ty, tam máme spoustu statistických údajů a dalších údajů, které si myslím, že by pro vás mohly být zajímavé i pro vaše následující diskuse. Webovou stránku vidíte právě v tuto chvíli na obrazovce. Děkujeme. Děkujeme Děkujeme vám za to, že jste se e, podělili o výsledky vašeho průzkumu. Tady jde samozřejmě o záležitost, která je extrémně důležitá pro naše sociální partnery, kteří jsou tady dnes mezi námi a rád bych předala slovu e, předsedovi výboru e, Business Europe, který má na starosti sociální, tedy a zdravotní otázky, bezpečnostní a zdravotní otázky. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi, abych začal tím, že řeknu, že biznis samozřejmě potřebuje existovat v rámci či v kontextu, který mu umožní dál růst a kvést. A tady nehovíříme pouze o legislativě, ale samozřejmě o také i o pracovních eh, podmínkách. To znamená, že pro Business Europe jsou lepší pracovní podmínky celá zásadní. Myslím si, že celkově se nám nedaří tak eh, zle. Eh, v poslední době jsme svědky toho, že velmi mnoho podniků přijímá nová preventivní opatření. Také se v těchto podnicích stále více a více angažují zaměstnanci a pracovníci. Vidíme samozřejmě, že ty rozdíly stále existují mezi různými členskými státy, ale také mezi různými odvětvími. Dovolte mi, abych nicméně v tuto chvíli zmínil některé naše obavy, nebo spíše obavy týkající se této zprávy. Za prvé jde asi o ten správný směr, o tu správnou cestu, kterou si chceme zvolit, či o tu odpovídající, eh, o ty odpovídající nástroje. Ale tady si myslím, že by se nemělo jednat o, mm, nebo nehovořím, nemáme tím tak na mysli, jak si konkrétní legislativní nástroje, protože v tuto chvíli jsme ve fázi, kdy se teprve hodnotí již existující legislativní eh, nástroje. Spousta opatření, Eh, byla již přijatá a je prováděna. Já si myslím, že nemůžeme v tuto chvíli hovořit o nových legislativních opatřeních, aniž by byla vyhodnocena ta stávající. My si samozřejmě myslíme, že komise má pravdu, když hovoří, že je třeba zajistit lepší provádění, lepší implementaci eh, stávající legislativy. My si myslíme, že opravdu je lepší v tuto chvíli více dohlížet na dodržování stávající legislativy, než se zamýšlet nad novou legislativou, protože ta legislativa v tuto chvíli už je opravdu velmi obsáhlá. Dále, možná, eh, že by bylo důležité ještě zmínit, to, eh, že vlastně návrh mm, se zabývá tou otázkou kvantitativních cílů na celoevropské úrovni. Myslím si, že tady jde eh, v podstatě o to identifikovat ty hlavní výzvy. Eh, a ty výzvy v tuto chvíli si myslím, že už byly do určité míry identifikovány, ale nehovoříme tady ještě o těch kvantitativních cílech. Já nevím, jestli jste slyšeli už o těch, jak si, zda jste slyšeli o tom eh, přístupu nulové úrazovosti ale eh, tady je třeba opravdu to říci zcela jasně. Eh, nulová úrazovost to je velmi eh, ambiciozní plán, ale to znamená, že v podstatě pokud chcete toho dosáhnout, tak musíte přijmout všechna, všechna, všechna možná opatření, dodržovat všechna pravidla, která by k tomuto měla vést. Neznamená to v tuto chvíli, že nám jde o tu nulu jako takovou, jde o to, že je třeba udělat pro ochranu a bezpečnost stížnost úplně všechno. Je, my jsme eh, říkali, že nejde o to, či nebudeme vás soudit na základě toho, eh, k jakým číslům jste došli, ale budeme vás soudit na základě toho, co jste udělali na té cestě, nebo proto, abyste takovéhoto cíle eh, dosáhli. Co se týče hodnocení rizik, mnozí hovoří o hodnocení rizik. A tady je velmi důležité zdůraznit, že jde v první řadě o proces. Proces, který má za cíl jak se dosáhnout těch nejvyšších eh, cílů, které spočívají eh, v provádění, v implementaci nejvyšších standardů na poli ochrany a bezpečnosti Eh, a zdraví na pracovišti. To znamená, že jde o to provádět to hodnocení rizik a na základě toho přijímat eh, odpovídající opatření. Ve chvíli, když mi někdo řekne, já mám dobré hodnocení rizik a já vždycky říkám, no to nestačí, protože nejde o to mít mít něco na papíře, jde o to opravdu eh, činit, jednat. To znamená, vše musí jít ruku v ruce s konkrétními činy. Další prvek, eh, který eh, jsem chtěla zmínit, jsou ty muskuloskeletární eh, problémy. Jsou to, jsou to v podstatě nemoci, které jsou stále pro nás velmi závažné a jde o to se podívat na to, jak k ním přizpůsoben. My si nemyslíme, že to, co je v tuto chvíli navrhováno, nám do budoucna pomůže. Myslím si, že většina těch rizikových faktorů byla identifikována, nicméně teď je třeba se zeptat, zdali na úrovni eh, států a podniků již eh, jsou přijímána a prováděna odpovídající preventivní opatření. Já vůbec nebudu v tuto chvíli hovořit o tom, že tady těch faktorů je samozřejmě eh, větší množství, ale jde o to, jakým způsobem k tomu budeme přistupovat, jaký postoj zaujmeme a jaký budeme jednat. Dále, co se týče nemocí z povolání. Tady rozhodně potřebujeme ještě lepší eh, srovnávací tabulky, eh, lepší údaje, která, které budeme moci srovnávat, ale eh, podstatě nemůžeme si nic nalhávat. Prostě takovéto údaje v podstatě nebudeme mít. Už o tom hovoříme opravdu mnoho, mnoho let. Máme eh, údaje týkající se tisíců subjektů, ale je opravdu je naprosto nemožné eh, tyto údaje srovnávat. Kolegové z Finska udělali průzkum eh, v šesti zemích, včetně pobalských eh, zemí a došli k závěru, že jsou prostě, prostě nelze je srovnávat, nemůžete ta, tyto údaje srovnávat eh, protože samozřejmě každý podnik působí či je na jiným způsobem. Je třeba mít údaje o interní situaci, o tom, jakým způsobem fungují jednotlivé podniky. To znamená, že někdo používá agregované údaje týkající se jednotlivých podniků, jednotlivých odvětví, eh, jednotlivých oblastí, ale jak říkám, jen těžko je můžete srovnávat, je to v podstatě skoro nemožné. Tudíž eh, si nemyslím, že bychom se tak měli soustředit na ten faktor srovnatelnosti, jako na kvalitu eh, těch údajů a na tu úroveň, kde je třeba jednat a přijímat ta odpovídající opatření. Dále, co se týče těch psychosociálních či psychosociálních těchto jako společenských rizik, tak i tady musíme jednat. Myslím si, že tady je třeba najít ten správný přístup. Tady nejde tolik o eh, odborníky na bezpečnost a zdraví eh, při práci, protože ti tento problém eh, nebudou moci vyřešit. Ale důležité je, aby každý pracovník pracoval vlastně za podmínek či v kontextu, kdy bude vědět, že jeho schopnosti jsou odpovídající jemu přidělené funkci, jemu přidělenému úkolu. To znamená, je třeba tady samozřejmě se podívat na ty schopnosti, na ty kapacity, které jsou vyžadovány a tady je třeba najít rovnováhu. Tudíž nelze se soustředit pouze na, ty, na ta pracovní místa, ani se mi nelíbí, když hovoříme o těch takzvaných better jobs, lepších pracovních eh, místech, protože jde o to hlavně najít tady tu rovnováhu. Tudíž eh, my se v tuto chvíli nemůžeme tak moc soustředit na specialisty v oblasti eh, ochrany pracovníků bezpečnosti a zdraví při práci, ale je třeba se podívat na odborníky, kteří budou schopni zajistit, že ta pracovní místa, která budou nabízena, jsou vyrovnaná nebo jsou v rovnováze se schopnostmi a kapacit aktivitami jednotlivých eh, pracovníků. Samozřejmě, že lidé se také mění, tudíž eh, i v průběhu svého života se mění jejich kapacity a tomu se musíme přizpůsobit. Tudíž je nejdůležitější najít tu rovnováhu právě mezi těmi schopnostmi jednotlivého pracovníka a úkoly, které mu jsou eh, přidělovány. A pouze tak budete mít sebevědomé pracovníky, jenom tak budete mít pracovníky, kteří budou mít nastaveny správně své ambice a toto jsou pro nás zcela zásadní věci a to jsou věci, které jsou zásadní i pro všechny pracovníky a pro jejich psychosociální zdraví. Děkuji. Slovo má Viktor Kemper, senior researcher. Máte slovo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád začal tím, že budu hovořit o tom obecném rámci. V EU 28 eh, členských států eh, hovoříme přibližně o 40 tisících úrazech eh, ročně a o třech milionech pracovníků, kteří nepřijdou do práce více jak tři dny kvůli nemoci. A více a více jak 200 tisíc lidí trpí eh, nemocemi eh, z povolání. A tady hovoříme o ztrátách přibližně 3 až 5 HDP, což jsou opravdu velmi alarmující údaje. Myslím si, že je jasné, že tato strategie a akční eh, plán jsou zcela zásadní na všech úrovních. Ve chvíli, kdy hovoříme o tom současném strategickém rámci, tak musím říci, že v tuto chvíli se nacházíme ve světě, kdy ty podmínky na pracovišti se zhoršují a ne pouze z důvodu hospodářské krize, ale také z důvodu politických eh, rozhodnutí, která jsou eh, přijímána. Eh, jde v podstatě o politiku, která se snaží nějakým způsobem jak si okleštit legislativu, která vznikla jako reakce na Eh, špatné pracovní eh, podmínky. A v tuto chvíli jsme také svědky toho, že pozice pracovních inspektorů je stále oslabována, že tady nedochází k hodnocení psychosociálních rizik a kromě toho také dochází neustále k větší eh, nerovnosti mezi jednotlivými členskými státy. My se samozřejmě eh, snažíme spolupracovat mimo jiné s porodním výborem komise. Tady došlo také k vydání několika usnesení. Eh, Dříve se tedy o tom hovořilo jako o strategickém eh, rámci. A ještě chci říci, že my si velmi vážíme zprávy pana Kristensena a hlavně z toho důvodu, že se snaží, jak si či do, se dovolává konkrétních matatelných uh, opatření a uh, aktivit. Nicméně chci říci, že tady chybí v tuto chvíli měřitelné eh, cíle, eh, nějaké komparativní tabulky a také si myslíme, že musíme zajistit eh, lepší ochranu bezpečnosti a zdraví našich pracovníků. Nemyslíme si, že by se ta současná legislativa měla nějakým způsobem eh, tříštit. Eh, kromě toho legislativní návrhy, které se týkají také iniciativ sociálních partnerů, včetně jak se dohody kadeřníků či jiných, byly zablokovány. Komise nechce, aby tady byly, eh, aby ty byly na stejné eh, úrovni jako například eh, směrnice. Nicméně je velmi důležité, aby nový dialog s novou komisí ještě více potvrdil nebo či zdůraznil důležitost tohoto dialogu s různými zástupci různých odvětví. My si také myslíme, že nám tady také chybí jasné pokyny pro členské státy ve chvíli, kdy se snaží se svými sociálními partnery eh, vytvářet národní strategie. A na těchto národních strategiích by se měli také podílet právě ti pracovní inspektoři práce, eh, o jejíž pozici jsem hovořil jako neustále oslabující se pozice. Dále, co si myslíme také, že by mělo být součástí současného strategického eh, rámce? My si myslíme, že tady potřebujeme zcela jasné limity pro eh, vystavování se různým nebezpečným eh, toxickým látkám, včetně tedy karcinogenních mutagenů. Velkým současným evropským eh, problémem jsou reprotoxické látky, které se právě které nejsou součástí právě té směrnice, která se zabývá eh, eh, mimo jiné karcinogenními eh, látkami. Tady úplně chybí vlastně nějaká legislativa pro vibrace, ruční manipulace a tak dále. Tudíž tuto směrnici musíme aktualizovat, protože v mnoha oblastech jsou ty údaje, eh, ze kterých vychází opravdu již eh, zastaralé a tudíž i eh, mnoho odstavců této směrnice jsou jednoduše zastaralé. A kromě toho se tady je třeba také bavit o psychosociálních rizicích, ale tady nestačí ty již existující nástroje. Tady prostě musíme také přijít s nějakými i s nějakým jasným legislativním rámcem. Samozřejmě, že tady máme různé priority, jako například ochrana reproduktivního zdraví eh, v souvislosti s toxickými látkami. Dále víme, že tady dochází také k narušování eh, hormonálních eh, úrovní, dále genderové otázky, které nejsou dostatečně zohledňovány ani v oblasti nemocí z povolání. A hlavním problémem těchto prekární, prekární, prekárních eh, pracovních míst jsou eh, struktury, které v tuto chvíli existují a které k takovýmto prekárním eh, situacím mm, vedou. 28. dubna se hovořilo právě v rámci ETVC právě o těchto limitech pro toxické látky, které jsou nebezpečné právě v oblasti reproduktivního zdraví. Také eh, směrnice o muskoskeletárních eh, poruchách eh, které, které jsou vlastně způsobeny těžkou manuální prací, jsou důležité dokumenty ale je pravda, že také 25 všech eh, zaměstnanců a pracovníků hovoří o psychosociálních problémech, eh, kterým eh, čelí. Tudíž ta situace je velmi naléhavá a je třeba se zaměřit nejen na ty klíčové body, strategického rámce, ale je třeba také jasně identifikovat naše potřeby. Je třeba zcela jasně také, aby ETUK zcela jasně tyto své potřeby vyjádřil. Děkuji. Myslím, že máme trošku problém, protože máme 30 minut. A ještě jsme neměli čas projednat tuto velice prioritní záležitost bezpečnost a zdraví při práci. Je to věc, o které jsme sice diskutovali mnohokrát v minulosti, ale v rámci výboru nikdy na konkrétní diskusi nedošlo, ale pak tady máme ještě jednu věc na programu. Je to Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. No tak teď se zeptám, už po půl sedmi asi překlad nebude, že? Čili mohli bychom říci, že ve výboru tato věc proběhne bez diskuse a můžeme pak přejít k další věci a budeme se pokusit to vyčerpat do půl hodiny. A nebo můžeme říci, že se vrátíme někdy jindy k tomu roku aktivního stárnutí. Je možné se k tomu vrátit třeba příště? Ne, není. Let's try. Pokusme se jednat jako disciplinovaní dospělí a pojďme se pokusit o největší možnou stručnost. A pokusíme se zvládnout obě dvě témata. Ale musíte mluvit opravdu velmi, velmi krátce a asi asi bych začala reakcemi stínových zpravodajů. Pane poděkuji děkuji mnohokrát. Rozhodně to není vaše vina, že jsme se do této situace dostali. Pan Bach, 60 sekund. OK, vielen Dank. In 60 sekund. Mnohokrát děkuji. 60 vteřin. Já myslím, že by nebylo zdvořilé vůči našim hostům neprovést tuto diskusi. My vlastně žijeme z těch jejich příspěvků, z jejich práce. Oni skutečně položili správné otázky a myslím si i správné odpovědi. Pro mě osobně a pro EPP je tady jeden bod, který je velmi důležitý. Já nemohu tady se vracet k celé té problematice. A ten bod spočívá v tom, jak budeme zacházet s problematikou, která se týká eh, dodačečních závazných eh, právních předpisů ten pán za EU OSHA hovořil o motivaci podniků. Jsou to právní základy samozřejmě, které vedou k tomu, aby do toho investovali a potom eh, samozřejmě také eh, pokuty nebo sankce. Druhý řečník to viděl jinak a to nás vede do určitého dilematu. To znamená, vytvář, máme vytvářet silnější zákonodárství, nebo to necháme být. Pro mě je to podstatný bod. Thank you, Madam McIntyre. Děkuji, paní McIntyre. Minutu máte. Paní předsedkyně, děkuji. Víte, nemáme čas během jedné minuty vyčerpat tuto zprávu a myslím si, že nesmyslné toto očekávat. Já bych raději věnovala půl hodinu čas na toto a tu další zprávu odložila na jindy, ale vzhledem k tomu, že jste se rozhodla jinak, tak musím poděkovat panu Kristensenovi za odvedenou práci a zároveň poděkovat všem prezentujícím. Bylo to nesmírně zajímavé. Na této zprávě toho vítám hodně. Velice se mi zamlouvá rámcový odstavec 1, kde je uvedeno, že všichni mají právo na ochranu. Čili z toho bychom měli vycházet a je dobré, že zohledňujeme pozici malých středních podniků a mikropodniků a také sdílení nejlepších možných praktik. To je velice důležité. Ale jsou tady věci, na které bychom si měli dát pozor a nějaké paušální záležitosti, nezohledňují situaci v členských státech. Já budu překládat pozměňovací návrhy a doufám, že se nám podaří přijít s pozitivním stanoviskem. Paní Deber, Děkuji, paní předsedkyně. Musím poděkovat zpravodaji a všem ostatním, kteří dnes odpoledne mluvili a telegraficky bych ráda řekla, že pochopitelně bezpečnost a zdraví při práci je právo jako takové, ale pochopitelně je tady o jeden nebo několik cílů, které s tím souvisí. Jedním cílem je mít dobře fungující ekonomiku a další pochopitelně aktivní stárnutí všech pracovníků. Proto chceme ostatně, aby všichni v práci byli zdraví. V tomto ohledu musím říci, že je naprosto nezbytné vyhodnotit, co bylo doposud regulováno a doufám, že tentokrát přijdeme s lepší legislativou, nejenom jednoduchou a transparentní, ale i slovy, která jsou srozumitelná ze strany malého středního podniku, eh, ze strany těch, jinými slovy, kteří si nemohou dovolit drahé právníky. Souhlasím také v některých otázkách s tím, eh, co řekl zástupce Business Europe ohledně kvantitativních cílů a psychosociálních rizik. Takže pozměňovací návrhy, které předložím a promluvím se o tom se zpravodajem zítra, půjdou tímto směrem. Pan Silkiotis. Děkuji, paní, děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat řečníkům. Poděkovat řečníkům, protože v rámci deregulace trhu malé a střední eh, podniky v současnosti nedokáží spravovat rizikové faktory. A budu konkrétnější z hlediska určitých eh, fenomenů, které se dějí ve společnosti, podniky, které používají subdodavatele. A pak se to týká také práce realizované doma. Je nutné, aby stát mohl kontrolovat tyto aktivity v rámci regulace ochrany eh, zdraví pracujících. Pracující by měli mít možnost být v neustálém kontaktu se subdodavateli a měli by mít možnost s nimi diskutovat o vysoké úrovni bezpečnosti. Měli bychom pomáhat hlavně malým podnikům, které nedokáží eh, uplatňovat správně pravidla. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji zpravodaji, děkuji eh, různým vystupujícím. Myslím si, že pan z Business Europe řekl jednu věc, a sice, že je nutné nejdříve zhodnotit situaci předtím, než se přijme zákon. V prosinci 2012 parlament většinou odhlasoval moji zprávu, která hovořila o evropské strategii na rok 2000 2007 až 2011. Takže my jsme udělali toto hodnocení a moje zpráva již hovořila o té znepokojivé situaci z hlediska pracovišť a bezpečnosti. Chtěla bych poděkovat zvláště představitelům EU, OSHA, kteří mě v Bilbao několikrát přivítali. Chci jim poděkovat za to, že koordinovaně pracují. Každou pátou vteřinu máme v Evropě oběť Eh, pracovního úrazu. A to je číslo, které bychom měli mít všichni eh, v hlavě. 60 tisíc mrtvých ročně. A proč? Protože se na to věnuje velice malé procento HDP, takže musíme konat. Já jsem předložila celou řadu pozměňovacích návrhů nemůžeme už čekat. Čtyři roky mlčela komise a čtyři roky mlčí parlament. Děkuji našemu zpravodaji. Já nechci zde zúrazňovat ty shodné body, ale chtěla bych se vrátit k některým číslům. Vypadá to, že jsou to čísla Evropské komise a Vyplývá z nich, že přibližně máme 20 tisíc inspektorů ohledně práce na 9 tisíc pracovníků. A dále, že pod, oni realizují 1 milion a půl inspekcí ročně. To znamená, pokud eh, pracuje každý pracovník 160 dnů ročně, což by byl luxus, tak by vlastně byl podroben eh, inspekci jednou za 24 let. A matematika sice e, není řešením pro všechno, ale bylo by dobré se zamyslet nad těmito čísly. Pak je tady otázka uplatňování příslušných směrnic. Musíme zjednodušit věci, musíme snížit náklady, protože ekonomická krize ničila malé a střední podniky a hlavně mikropodniky, které měly potíže z hlediska nákladů na ochranu pracovníků. A to byly tedy první oběti této situace. Takže jeden milion na to, aby se usnadnila tato legislativa, to je nutné pro zlepšení ochrany pracujících. Thank you, Sean Simon. Děkuji, Sean Simon. V jedné minutě nejprve gratuluji EU OŠE za tento nástroj, který je skutečně obdivohodný. Možná bychom mohli některou politiku dokonce na těchto informacích založit do budoucna. Bohužel nemusím, nemohu na téma strategického rámce komise poděkovat, nemá žádný obsah. Gratuluji Ole Kristensenovi, který nám vypíchl, co by to měly být psycho, psychedelické drogy, to jsou velice problematické záležitosti. Také léky proti e, rakovině, to, to je to stejné, je to věc, která se neřeší, působí velké problémy, mělo by se to řešit na národní i mezinárodní úrovni. Děkuji za tu spolupráci. Máme tady lhůtu pro překládání pozměňovacích návrhů, to je 30. června, ale jak už tady bylo řečeno, všichni víme, že tyto otázky o bezpečnosti a zdraví při práci jsou zásadní pro tento výbor, čili se plánuje přijetí zprávy 23 září a já si projednám se sekretariátem potenciální možnost zorganizovat hlubší diskusy na toto téma, alespoň hodinu na výboru po létě. Takže teď momentálně nemůžeme říci, že jsme vyčerpali diskusi, budeme pokračovat po létě a musím vám všem poděkovat Děkuji Oše, děkuji Ulemu za práci a i když jsme trošku tlačeni dnes časem, tak musím říci, že to, co děláte na nás, dělá velký dojem. A určitě budeme s vámi v kontaktu, tak či onak. Děkuji za vaše příspěvky. Čili poslední bod 13 na programu a máme tady zpravodaje pana Kukana. Máte slovo. Thank you very much, uh, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Nebudu hovořit příliš dlouho a začnu tím, že řeknu, že zpráva o provádění výsledcích a celkovém hodnocení Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012 si vyžádal 184 pozměňovacích návrhů. Myslím si, že je to také jasný důkaz toho, jak důležitá tato zpráva je a jsem velmi rád. Na základě časového harmonogramu, na kterém jsme se dohodli, 1. července proběhne setkání stínových zpravodajů. Tudíž v tuto chvíli jsme ve fázi přípravy kompromisního návrhu a i proto jsem velmi rád, že se budeme scházet se stínovými zpravodaji a toto setkání bude pro mě velmi důležité, abych všechny ty změny do textu zapracoval. Chci říci, že všechny konstruktivní pozměňovací návrhy zapracuji do této zprávy. Mm, nezapracuji do ní pouze ty, které jdou proti smyslu této zprávy a je možné, že u některých z těchto pozměňovacích návrzích budeme muset hovořit na jiných úrovních. V takto specifické zprávě si myslím, se musíme soustředit na opravdu ty základní, na ty podstatné klíčové body, aniž bychom se eh, v podstatě nechali příliš ovlivňovat faktory, které nejsou dostatečně důležité. Je třeba se podívat také na aktuální hodnocení strategie z roku 2012. Spousta pozměňovacích návrhů byla předložena také eh, v souvislosti s otázkami mezigenerační solidarity a já jsem v každém případě eh, připraven podpořit všechny návrhy, které tuto otázku chtějí ještě více posílit. Eh, s ohledem na dokument z roku 2012. Dále budu eh, se rozhodně soustředit také na celoživotní eh, vzdělávání a také na podporu a zlepšování kapacit a schopností starších lidí a také se rozhodně zaměřím také na lepší zaměstnanost u lidí nad 50 let. A také se budu zaměřovat na otázky zdravotní péče. Budu se zabývat také otázkami programy restrukturalizace systému sociálního zabezpečení eh, v různých státech, ale nebudu to příliš zdůrazňovat, protože to nespadá do pole působnosti či rozsahu působnosti této zprávy, tudíž je to důležitá věc, ale nebudu se jí konkrétně ve zprávě eh, zabývat. Paní Blankevič, eh, která je stínovou zprávkou za SND. Nešėju, mm, tikrai Bych chtěla poděkovat panu zpravodaji za tuto vynikající zprávu. Nicméně bych chtěla tuto zprávu doplnit několika myšlenkami, takže si dovolím je stručně představit. Myslím si, že zpráva by měla zdůrazňovat, že hospodářská a finanční krize zhoršila úroveň chudoby starších osob v Evropě a to v souvislosti s vylučováním. Měli bychom zde hovořit také o výživě těchto osob a o zdraví, které je ohroženo. Tyto starší občané mají problémy také z tohoto hlediska, takže měli bychom hovořit nejen o aktivním stárnutí, ale důstojném stárnutí. Dále bychom měli vyzvat členské státy, sociální partnery a další subjekty, aby spolupracovali na vypracování národního politického programu, tak aby mm, starší občané mohli pracovat až do zákonného odchodu do důchodu. Není možné prodlužovat odchod do důchodu, aniž bychom přijali opatření, která by umožňovala udržet tyto starší občany v práci. Dále by členské státy eh, měly pomáhat starším občanům, aby mohli pracovat na poloviční úvazek a aby to uspokojovalo jejich potřeby. Také celoživotní vzdělávání musí být zdůrazněno v této zprávě. A co se týče přístupu k technologiím a k výpočetní technice, to je e, záležitost, kterou bychom měli upřednostňovat. Komise by měla vypracovat digitální strategii pro společný trh a i to by mělo být propojeno se staršími občany. Děkuji pan Knasnodevský za ECR. Děkuji, paní předsedkyně. Já osobně jsem přívrženec toho, aby se aktivně udržovalo mládí spíše než stárnutí. Přečetl jsem si pozměňovací návrhy a mohu je podpořit. Myslím, že jsou tady tři důležité aspekty, které bych chtěl zdůraznit. Za prvé, v těchto pozměňovacích návrzích se hovoří o demografických faktorech. To jsou velmi důležité faktory, a měli bychom je zohledňovat z hlediska budoucnosti. Možná bychom potřebovali Evropský fond, který by byl zaměřen na tuto problematiku. Za druhé, já jsem velmi kritický, co se týče mm, prodlužování legálního odchodu do důchodu. A myslím si, že aktivní stárnutí by nemělo být využíváno proto, aby se dosáhlo tohoto eh, cíle takovým skrytým způsobem, protože existuje další formy aktivit starších občanů. A také jsme o tom již hovořili. A Oni mohou přispívat také jinými způsoby k sociálnímu životu než v rámci pouze svého pracovního zařazení. A co se týče pozměňovací návrh číslo 77, tak to je návrh, který budeme podporovat. Dále je důležitá otázka eh, v pozměňovacím návrhu 73, to je návrh ALDE. Jedná se o ochranu zdraví Mohli bychom uvést celou řadu diskriminace starších občanů právě v oblasti ochrany zdraví. V mnoha evropských zemích pozorujeme tento fenomén. A měli bychom výrazně zdůraznit, že není možné připustit žádnou diskriminaci v této oblasti. Jednoho dne bychom měli také diskutovat o eutanázii. Mm, také jsou tady některé ekonomické aspekty, ale to je jiná problematika. Ale přístup k zdravotní péči a zákaz diskriminace eh, na základě věku, tento aspekt by měl být zdůrazněn. Děkuji pan Weigl, stínový zpravodaj za ALDE. Imamo odlično poročilo. Děkuji. Paní předsedkyně, ta zpráva, kterou v tuto chvíli máme k dispozici, je velmi dobrá a také přichází ve správnou chvíli. Je třeba o této oblasti hovořit opravdu aktivně, protože je to zcela zásadní otázka pro všechny. Je to otázka stárnutí, protože všichni jednoho dne zestárneme. A I z toho důvodu musí ta debata o stárnutí být trošičku modernější. Tady si myslím, že jsou všechny podstatné klíčové prvky. Myslím si, že ALDE už předložila dostatečné množství pozměňovacích návrhů společně s ostatními kolegy v této skupině a já se těším na další spolupráci s panem Kukanem. Rád bych ještě zmínil, že od komise očekáváme, že připraví strategii, která bude reagovat na demografické změny a kromě toho si myslím, že je třeba také hovořit o problému, který představuje demence, protože jde o nemoc, která se týká stále více a více lidí. Děkuji, pane Vajkle. A slovo má paní Suber. Máte slovo, paní Suber? Thank you, chair. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Ve chvíli, kdy hovoříme o řádné aplikaci a o tomto rámci, o této zprávě, tak my všechny naše myšlenky jsme vlastně stvárnili v našich pozměňovacích návrzích. My si myslíme, že tato iniciativa Evropské unie by neměla být využívána jako v podstatě takové, jako takový kry, krycí nástroj pro myšlenky výjimku, která vlastně ehm, dává rovněž e, eh, odchod, eh, věku odchodu do důchodu a aktivním stárnutím. To není to stejné. Myslíme si, že to je myšlenka, která jasně vyplývá ze stanoviska komise. Myslím si, že to i částečně vyplývá z této zprávy a já si myslím, že to nemá vůbec nic, co dočení. Ve chvíli, kdy hovoříte eh, nebo používáte tuto debatu jako nástroj pro neustále navyšování eh, věku pro odchod do důchodu, tak si myslím, že je to z, naprosto eh, jaksi zneužívání této myšlenky. Protože já si myslím, že to, co budeme v budoucnosti potřebovat, je právě naopak snížení eh, pracovních hodin a ten přístup, který vychází z této zprávy a také z dokumentů komise, je prostě špatný, protože my se musíme soustředit na jiné věci, musíme se soustředit na restrukturalizaci pracovního týdne, musíme se soustředit na redistribuci bohatství a prostředků. A to jsou všechny věci, které jsme tedy my předložili v rámci našich pozměňovacích návrhů, které samozřejmě jsou zaměřeny na to, aby všichni lidé měli přístup k aktivnímu stárnutí. Tudíž, jak by to mělo probíhat? Musí být k dispozici veřejné služby, které takovéto aktivní stárnutí umožní, které zajistí, že tady všichni se budou moci aktivně podílet na životě eh, společnosti. Eh, jsme proti tomu, abychom tuto eh, skupinu lidí v podstatě jaksi marginalizovali či eh, strkali do jednoho pytle. Myslím si, že tady je třeba vyhybat se jakémukoliv nedůstojnému označování této skupiny a i proto my tady hovoříme o zdůstojní, takzvaném zdůstojnění důchodů. Děkuji, kolegyně máte slovo. Děkuji, já se budu snažit být eh, velmi stručná. Děkuji panu Kukanovi za jeho zprávu. My jsme také předložili naše pozměňovací návrhy. Já mám v podstatě takový pocit, jako bychom tady neustále po, po, po, stále hovořili pouze o tom důchodovém věku. Samozřejmě, že je to důležité, ale i tak si myslím, že by eh, jestli měl, eh, měla existovat ta možnost eh, pracovat dá, delší dobu, ale samozřejmě je třeba si uvědomovat, že různá povolání vyžadují různé schopnosti, jiné kvalifikace, jiné kapacity my naše názory reflektujeme v našich pozměňacích návrzích. Hovoříme o takzvaném životním eh, cyklu, eh, který také reaguje vlastně na všechny ty návrhy týkající se navýšení důchodového věku. Děkuji, Laura Agia, máte slovo. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, děkuji také panu zpravodaji. My jsme předložili řadu pozměňovacích návrhů a proč? Protože si myslíme, že mezigenerační výměna, mezigenerační solidarita je zcela zásadní. A proč? Protože jednoduše ta situace se změnit musí. Musí se změnit. Musí dojít ke změně, ke které může dojít pouze, pokud se odehraje strukturální dialog mezi staršími a mladšími e, občany. A proč? Protože víme, že ty že ty zkušenosti, které mají tyto skupiny, jsou velmi důležité pro všechny. To znamená, že ten vzájemný dialog je velmi důležitý a pouze takovýto dialog povede eh, k, v podstatě eh, k zlepšení situace na pracovním trhu. Je třeba tedy zohledňovat spoustu, spoustu faktorů možná, že tady v podstatě docházíme k tomu nejvyššímu, největšímu paradoxu v oblasti zaměstnanosti. Víme, Myslíme si, že tady jsou nejvíce ohroženi právě lidé mezi 45. a 50. rokem. A co se týče důchodového věku, tak ano, zpravodaj hovoří o tom, že ano, mm, asi bychom se na to měli soustředit, ale já se nemyslím, že bychom se na to měli soustředit. Já si myslím, že tady musíme být velmi obezřetní, protože ve chvíli, kdy vy hovoříte o navýšení věku odchodu do důchodu, tak je třeba si uvědomit, že ne všichni pracovníci jsou stejní, či pracují ve stejných eh, podmínkách. Tudíž je třeba si uvědomit, že různí pracovníci, různá povolání vyžadují různé kapacity, různé schopnosti. Tudíž, jak říkám, musíme být extrémně obezřetní ve chvíli, kdy hovoříme o nutnosti navyšování důchodového věku. V každém případě se uvidíme příští týden na setkání stínových zpravodajů a doufám, že i toto setkání povede ke zlepšení znění této zprávy, protože si myslím, že potřebujeme opravdu zprávu, která bude velmi, velmi dobrá. Děkuji vám, děkuji vám všem. 15. 16. se budeme věnovat eh, hlasování. Eh, já se omlouvám, že tak spěcháme, ale ještě na poslední chvíli předám slovo panu Kukanovi a já doufám, že i přes svou krátkost tato debata byla opravdu plodná. Pan Kukan má slovo. Určitě to byla užitečná diskuse. Musím všem poděkovat. Některá vystoupení považuji jako pozitivní. Měly by zlepšit kvalitu zprávy. Co se týče vystoupení EKR, můžeme o tom mluvit, protože je tady mnoho pozměňovacích návrhů o demografickém vývoji, je to skutečně velice výrazně sepsáno, takže si myslím, že bychom se měli podívat na realistické řešení. Ale některé příspěvky mě přivedly k zamyšlení, protože kolegové tady říkají, že cílem zprávy by mělo být zvýšení důchodového větu. Ale já si nejsem vědom toho, že je to ve zprávě, jsem silně proti tomu, takže eh, by bylo dobré, kdybyste mi vysvětlili, jak docházíte k tomu, že navrhuji zvýšení důchodového věku věku pro odchod do důchodu. Takže děkuji za pozměňovací návrh. Teď je dobré také vědět, kde se stojíme a budu se těšit na intenzivní politická jednání. Děkuji, děkuji pane Koukane a děkuji všem za velice nabitou schůzi, ale myslím, že jsme prostě přijali rozhodnutí, která jsme museli přijmout a zasedání budou ještě do budoucna. Takže děkuji.